Madame Grappini, vous aviez... Paní Grappini, vy chcete něco říci tady na plénu? Pe regulament až vrea Ano, Paní předsedkyně, já bych chtěla vás informovat, že podle jednacího řádu mm, při rozpravě s belgickým premiérem byl jeden kolega, který eh, Eh, mluvil a já jsem byla, eh, a který chtěl mluvit, eh, který chtěl hovořit, ale nemohla, byla diskriminována a jeden poslanec použil slovo nevhodné na adresu žen, což je nepřijatelné. Dobře, já chci zde poděkovat zástupce parlamentu z Kyrgyzstánu, kteří dnes navštívili